Dear colleagues. Kolegyně a kolegové, vítám vás na dnešním zasedání a vítám také paní komisařku Věru Jourovou, které nám za pár vteřin slovo. Jenom předtím vás chci upozornit v rámci bodu 1 na pořad jednání, který bude podléhat nadcházejícím změnám. Bod 9 bude následovat po bodu 12. Bod 11 bude odložen. 18 se bude probírat po bodě 21. 28 po bodě 10. 27 bude odložena a 14 odpadá. Máte prosím někdo nějaké připomínky a námitky? Zdá se, že ne, takže pořad jednání tím byl to byl schválen. Bod číslo dvě, prohlášení předsedy. Za prvé jsem vás chtěl informovat o následujících důležitých akcích, na které vás srdečně zveme. Za prvé, nás čeká seminář týkající se budoucnosti evropského práva společnosti, a to zítra od 10.30 do 12.30. Potom budeme mít slyšení spolu s delegací do výboru Evropského a Ukrajinského parlamentu. Bude se týkat reformy justice na Ukrajině a proběhne to zítra mezi 15.30 a 18.30. A paní komisařka Jourová tam také vystoupí, pro mě další vážený hostu A potom také seminář týkající se společných minimálních standardů občanskoprávního řízení v Evropské unii. Ten proběhne 15. června od 9 do 12.30. Tolik tedy oznámení, nyní schválení zápisu. Máte prosím nějaké námitky? Proti zápisu ze schůze z 20. a 21. dubna. Nikdo se nehlásí, takže tímto můžeme považovat zápis za schválený. A tím se dostáváme k bodu 4, což je výměna názoru s Evropskou komisařkou Věrou Jourovou. Vítám vás a prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Je pravda, že se uvidíme jak dnes, tak i zítra, až se bude probíhat Ukrajina. Vždy to říkám a myslím to zcela vážně, že vítám pravidelnou příležitost diskutovat o agendách, které se projednávají, které jsou v plánu Evropské komise pro nejbližší budoucnost a ráda si také vyslechnu vaše názory na legislativní priority. Dovolte, abych začala s nedávnými úspěchy. Za prvé, přijetí nařízení o veřejných listinách. Za to bych velmi chtěla poděkovat především paní Delvo. Je to totiž výborným příkladem toho, jak můžeme konkrétně lidem ušetřit jim peníze, čas a ulehčit jejich volný pohyb v Evropské unii, ať už je to z pracovních, vzdělávacích či rodinných důvodů. Dalším příkladem je posílená spolupráce týkající se majetkových dopadů manželství a registrovaného partnerství. Bohužel se nebudu moci zúčastnit plenární schůze 22. června, kdy bude projednávána zpráva na toto téma. A proto bych vám chtěla poděkovat a především chtěla poděkovat panu poslanci Kavadovi za rychlé schválení, které následně umožní nizozemskému předsednictví zajistit, aby tuto agendu schválila i Rada. Pomůže to mezinárodním párům, ať už jsou sezdány anebo v registrovaném partnerství, aby s větší právní jistotou na základě jasných pravidel spravovali svůj majetek. V tuto chvíli eh, se tato posílená spolupráce týká 18 členských států, aby se připojili. Vím, že od minulých týdnů Uh, od minulého týdne uh, vím, že jich je 19. A teď k nadcházejícím agendám. V loňském roce jsme předložili dva návrhy týkající se digitálních uh, smluv. Za prvé smluvní podmínky dodávek digitálního obsahu a smluvní podmínky týkající se prodeje zboží po internetu. Oba dva tyto návrhy mají pracovat společně jakožto hlavní bloky vytváření digitálního jednotného trhu. Sledujeme dva cíle. Za prvé právní jistotu pro obchodníky a vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Oba dva tyto návrhy jsou potřebné, chceme-li podporovat elektronické obchodování přes hranice, které stále je v malém objemu. Je to konsistentní balíček a já velmi podporuji váš záměr paralelně probírat oba návrhy. Proběhla intenzivní práce během nizozemského předsednictví v radě týkající se digitálního obsahu. Zaznamenali jsme dobrý pokrok v dobré atmosféře. Zacílená plná harmonizace byla plně podpořena, totež platí pro inovativní myšlenky, jako například zahrnutí do rozsahu působnosti obsahu, který je poskytován nejen za peněžní protiplnění, ale také za data. Nadcházející slovenské předsednictví chce navázat na tento dobrý pokrok a posunout tyto návrhy ještě dále během nadcházejících měsíců. Souhlasím s vámi, že harmonizace smluvního práva je otázka, která by měla být relevantní jak v prodeji na internetu, tak i mimo něj, což je v souladu s trendy, marketingovými trendy distribuce různými kanály. Evropská komise v rámci sdělení, které bylo přeloženo k tomuto návrhu, říká, že naším cílem je zajistit koherentní pravidla pro všechny typy prodeje. Předběžné výsledky a kontroly působnosti legislativy v relevantních aspektech, tam, kde potřebujeme dostatečné údaje, by měly přijít v červenci. Podělím se o něco nejdříve a může to být základ pro další rozhodování o rozsahu působnosti návrhu o zboží. S tím, že bych přivítala iniciativu Evropského parlamentu v této oblasti. Nyní pár slov ještě nadcházejícímu návrhu týkající se účasti žen ve správních radách a předsednictvech. Je to prioritní agenda, která byla zahrnuta do pořadu práce Evropské komise v roce 2016. Evropská komise oznámila první záměr přijmout legislativní úpravu v roce 2010. Od té doby se počet žen ve správních radách a představenstvech téměř zdvojnásobil z 11 na 21 ale to, ještě, to stále nestačí. Komunikuje intenzivně s členskými státy, především s těmi, které již přijali vnitrostátní právo ale nechtějí naplnit evropská opatření, Budu se snažit co nejvíce, aby byla přijata evropská pravidla. Co se týče agent v oblasti práva společnosti, tak jsem velmi ráda, že se začalo jednat o směrnici o právech akcionářů. Je to návrh, který je důležitější, než by se na první pohled zdálo. Zásadně totiž přispívá ke, krát, ke korekci krátkodobého přístupu kapitálových trhů, protože akcionáři a, a členové představenstva se musí zamyslet i nad dlouhodobými účin, dopady svých, eh, svých kroků. Na technické úrovni Došlo k pokroku, teď je potřeba dojednat zbývající otázky, ale je potřeba jednat o této zprávě jako, samo, jako samostatné, jako zprávě o samé osobě A, a nebrat to v souladu s návrhy Evropské komise týkající se výkladu, výkazu země po zemi. Doufám, že rozhodnete jak si v souladu s tím, co chtějí občané. Teď k Panama Papers. Evropská komise vítá, eh, že Evropský parlament v této oblasti chce postupovat rázně a že založil a vytvořil eh, vyšetřovací výbor. Teď k SUP, eh, to jsou společnosti vlastněné jedním vlastníkem, Nechci, aby byly informace skrývány, spadne to pod režim zveřejňování informací, které platí pro firmy, a informace týkající se vnitřního uspořádání kapitálu budou prostě běžně dostupné. Návrh SUP se týká poskytování informací o skutečných vlastnících během procesu registrace. Kromě toho na tyto podniky také budou platit i evropská práva proti praní špinavých peněz, včetně těch, které se týkají transparentnosti informací o skutečných vlastnících, které zavádí čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz, také díky tomuto parlamentu. Jsem připravena podporovat pana zpravodaje de Grandese během jeho dalších kroků. Mé služby jsou k dispozici, aby se pustili do diskuse a vysvětlili, jak se tento návrh vyvíjel během vyjednávání s radou, jak byly zapracovány a jednotlivé bezpečnostní nebo zabezpečovací prvky týkající se registrace online anebo týkající se vztahu zprávy zaměstnanců. Teď k nadcházejícím iniciativám, ještě než e, začnou letní prázdniny. Navrhneme revizi čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz. Bude se to týkat především financování terorismu, a to právě na základě nedávných eh, útoků a také transparentnosti na základě Panama Papers. Chceme zvýšit transparentnost vlastnické struktury společností a zvýšit důvěru, která by umožnila eh, vyhledávání a dosledovávání finančních eh, toků. Kromě toho také navrhneme revizi nařízení Brusel 2a, což má posílit a zjednodušit pravidla týkající se rodičovské zodpovědnosti. Vy jste požádali, aby tento instrument byl trochu zlepšen, tak aby byl ještě efektivnější a aby vyřešil slabiny, které především v oblasti ochrany dětí byly. Potřebujeme mít kratší řízení, tak aby to bylo skutečně v zájmu dítěte. Věřím, že Evropský parlament bude tuto novelizaci bruselského nařízení 2a brát jako prioritu a ujišťuji vás, že to je také prioritní agenda během nadcházejícího slovenského předsednictví. Také připravujeme legislativní iniciativu týkající se platebního úpadku a to na podzim, protože Evropská unie potřebuje v této oblasti lepší rámec což je také vyjádřeno, bylo vyjádřeno jasně v procesu evropského semestru a specifických doporučení pro jednotlivé země. Velké zadlužení, nedobytné půjčky a nízké přeshraniční investice, to není v pořádku. Potřebujeme vytvořit prostředí pro životaschopné podniky, a aby měli i druhou šanci a také potřebujeme zajistit lepší kapitálové toky pro znovu založení podniku a inovaci. Budeme vycházet se sdělení Evropské komise z roku 2014 a doporučení Evropské komise o novém přístupu týkající se selhání podniků a platební neschopnosti. Jde nám o klíčové minimální zásady tohoto rámce, tak, aby došlo k rychlejší a lepší restrukturalizaci a lepšímu znovu získání aktiv. Tímto chceme posílit hospodářský růst v Evropě, tím, že pomůžeme společnostem obecně a malým a středním podnikům konkrétně v růstu přes hranice. Budeme se ale zabývat také tím, do jaké míry a jak bychom se měli zabývat i otázkou individuálních eh, bankrotů. Další téma se týká iniciativ v oblasti podnikového práva v rámci strategie jednotného trhu. Především chceme, aby právo společnosti odpovídalo potřebám digitálního věku a, a řešilo potřeby během celého životního cyklu společnosti. Také chceme posílit přeshraniční spolupráci, především v oblasti fúzí a rozdělování společnosti. Také chceme modernizovat dále právo společnosti, zjednodušovat postupy, snižovat náklady a umožnit lepší komunikaci mezi podniky a jejich akcionáři s veřejnými orgány a s občany, s širokou veřejností. Nyní, dovolení, nyní s vaším dovolením jenom pár slov ještě k vnější dimenzi justiční politiky Evropské unie. Budu se těšit na veřejnou akci týkající se Ukrajiny, která dnes proběhne, a to především vzhledem k nedávným pozitivním vývojům. 2. června byly konečně přijaty novelizace ústavy týkající se soudnictví, což je zásadním krokem, který zajistí, že eh, systém soudnictví bude v souladu s evropskými standardy a že nebude podléhat politickému vlivu. Potřebujeme vidět výsledky v praxi, tak aby Ukrajina naplnila podmínky pro vyplácení makrofinanční pomoci Evropské unie a také naplnit reform, aby naplnila reformy týkající se naplňování asociační dohody. Hlavním cílem ale je, aby ukrajinští občané mohli plně věřit svému justičnímu systému. Rádi bychom přispěli k provádění těchto důležitých reform. Dalším důležitým vývojem ve vnějších vztazích je dialog Evropská unie Čína o právních záležitostech, který zahájí v Pekingu příští týden. O zahájení tohoto nového dialogu se rozhodlo v roce 2015 na posledním samitu Evropská unie Čína. Jde o to, aby obě strany lépe chápaly své právní systémy. Abychom, a pokud budeme mít více informací o čínském právním systému, tak to určitě bude užitečné pro evropské firmy, které chtějí podnikat v Číně. Souhlasíme se, soustředíme se letos na elektronické obchodování a na ochranu spotřebitelů. Závěrem přivítám vaše připomínky k tématům, které chcete projednat během nadcházejících zasedání. Budu se těšit na úzkou spolupráci s vaším výborem a na posílení spolupráce i se třetími zeměmi. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. S vaším dovolením bych nyní požádal poslance a poslankyně o otázky. Máme jich šest položíme je všechny na jednou a můžete potom na ně odpovědět. Jenom jsem vás chtěl, dámy a pánové, informovat, že nemáme moc času. Původně jsme tento bod měli projednávat pouze do 15.40. To asi nezvládneme, ale stejně jsem vás chtěl požádat o stručnost při kladení otázek. Jako první, paní Reda, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát, pane komisařko, za paní komisařko za poskytnutí informací. Požádala jste nás o témata, která bychom chtěli probírat v budoucnosti. Já bych na to reagovala. Předseda komise Juncker nám před několika měsících ve výboru Taxud řekl a nedávno také zopakoval v rozhovoru pro Le Monde, že by byl proto, aby byla, byly ochran, ochraňováni evropské legislativy whistleblowři. A my už jsme požádali Evropskou komisi, aby takováto zpráva byla předložena do června. A teď už červen máme, tak by nás zajímalo, jak se Evropská komise plánuje vyrovnat s touto otázkou whistleblowers. Skupina EFA již předložila návrh eh, směrnice pro ochranu whistleblowers a to v květnu. A několik skupin v Evropském parlamentu by velice rádo začalo na této problematice pracovat. Máte tedy nějaké časové plány? Víte, kdybyste se chystali něco předložit? Jak budete vůbec přistupovat k této ochraně? Já mám pocit, že by to bylo důležité i v rámci reakce na skandal Panama Papers. Že tedy nejde jenom o to došetřit daně, ale také ochránit lidi, kteří nahlásí nesrovnalosti. Paní Hautala. Děkuji, paní komisařko. Myslím si, že jsme od vás dostali velmi dobrý přehled. Mám tři záležitosti. Za prvé, minulou středu, minulý čtvrtek Evropský parlament eh, diskutoval o usnesení a přijal usnesení, ke kterému byl přičleněn již připravený návrh týkající se otevřené, efektivní a nezávislé státní zprávy v EU. A předpokládám, že můžu hovořit za celý výbor a za většinu parlamentu, že jsme byli zklamáni eh, s tím, jak pan místopředseda komise Katajne na to velmi vlažně reagoval, nebo spíš studeně reagoval. On říkal, že Evropská komise už pro dobrou zprávu věcí veřejných udělala hodně, trochu se za to skrýval a říkal, že komise nesouhlasí s tím, že prostě máme mít jedno řešení pro všechny. Jako kdyby bychom něco takového bývali chtěli. Jako bychom bývali chtěli něco, co by harmonizovalo a kodifikovalo prvky, a, které nepatří mezi zcela základní zásady dobré zprávy věcí veřejných. Ráda bych se vás tedy zeptala, jakož to komisařky pro spravedlnost, jestli byste byla ochotná tento návrh na řízení podpořit, propagovat a pracovat na tom s panem místopředsedou Timmermancem a paní místopředsedkyní Georgievou. A potom za druhé velmi stručně. Vy jste hovořila o dvou návrzích týkajících se smluv online a jsem velice ráda, že chcete, aby ta práce probíhala paralelně. Jak to vypadá s refitem návrhu pro hmotné zboží Evropské komise? Já doufám, že se to nebude nějak oddalovat kvůli jiné probíhající práci. A za třetí, mnohokrát děkuji za to, že vaše generální ředitelství intenzivně spolupracuje s Evropským parlamentem i při spolupráci s třetími zeměmi, asociovanými zeměmi, které provádějí justiční reformy. Zítra si myslím, že uvidíme také velice zajímavou diskusi, které se budete účastnit vy taky. Děkuji, pan Koferaty, prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařku, Vy jste hovořila o revizi směrnice o insolvenčním řízení. Během minulé diskuze jsme žádali, aby eh, laboratoře, které závisí na těchto firmách, aby mohly mít eh, zvláštní podmínky. Ale je tady pouze jedno úvodní ustanovení, pouze jedno, které hovoří o této otázce, kdy se právě znovu diskutuje o směrnici. A my jsme právě v této fázi, že diskutujeme o směrnici. Podmínky zaměstnanců, tedy těch eh, osovoč, by Eh, mohly být změněny v případě revize této nové směrnice? Eh, Mr. Eh, Foss? Pan Foss, prosím. Děkuji, já bych vám chtěl také poděkovat za tento dobrý přehled. Já mám tři body, které bych chtěl zmínit. Za prvé, co se týká Eh, návrhu eh, nákupu zboží. Zde si musíme dát pozor na to, abychom neměli příliš mnoho rozdílných věcí. Na jedné straně máme návrh k digitálnímu obsahu a potom máme ještě další návrhy a potom ještě co se týče eh, spotřebního zboží. Máme tady tedy různé tři věci, kde vidíme, že to musíme legislativně nějakým způsobem zvládnout, abychom nezasahovali do příliš mnoha oblastí. Proto bych chtěl požádat, abychom vzhledem k tomu, že e, vždycky z hlediska podniků se nejedná pouze o B2B, ale taky někdy o B2C, tak aby se to ještě dále nerozdělovalo. Myslím si, že bychom to v budoucnosti neměli mít příliš komplikované. E, co se týče e, osoby jednoho e, firem s jedním vlastníkem, tak já mám tady pocit, že tak, jak je to nyní, takže to tady nedostane většinu. Proto by bylo dobré, abychom nalezli cestu. Myslím si, že by to mělo být širše koncepčně pojato, to, co je dobré, díky čemu pokročíme kupředu, tak na to bychom měli pracovat. A to, co obnáší problémy, tak to bychom měli vyčlenit v budoucnosti, abychom uh, mohli dosáhnout uh, většiny. Co je také důležité, um, potřebujeme mít uh, právo obchodních společností, které bychom my jako zákonodárci mohli nabídnout kde eh, SOP by mohl být eh, výchozím bodem, a to na základě širšího základu, prostě koncepčně si to ještě rozmyslet, aby ty pochyby, které dnes existují, abychom mohli vyloučit. A potom ještě přijít eh, s nějakým dodatečným obsahem. A potom další třetí bod – Eh, tady se hovořilo o tom, že podniky by měly být lépe připraveny na digitální trh. Já si myslím, že zde by bylo žádoucí. My eh, se samozřejmě nacházíme v době internetu. A proto by bylo dobré, abychom měli v budoucnosti smlouvy, které by mohly fungovat eh, automaticky. A to by byl tedy E, krok dále mimo to slumní právo, které máme. A nyní to tedy děláme strojově, proto já bych e, navrhoval, aby to netrvalo tak dlouho, tak abychom měli návrh, jak by mohly být smlouvy mezi stroji, tak jak by se to mohlo upravit. Protože často tady slyším e, myšlenku, vycházíme to z předpokladu majetek údaje. Já to nemůžu, nemůžu právně podložit, ale mám takový pocit, že když se soustředíme na tuto úroveň, eh, že máme vlastnictví a uživatelské právo a pokud to budeme upravovat v případě údajů do nejmenších podrobností, tak eh, to by nebylo dobré. Já si nedokážu představit, jak také, co se týče osobních údajů, e, protože se pořád e, objevují nové obchodní modely, tak já bychom že otázku o legislativy vlastnictví, jak bychom toto mohli ošetřit. Protože v těch uzavřených eh, systémech to určitě dělá, určitě to je rozumné, ale v těch otevřených eh, systémech se ztrácíme v otázkách vlastnictví. A myslím si, že celý občanský eh, zákoník by se mohl zabývat pouze osobními údaji a vlastnictvím. Proto bych chtěl požádat, abychom se zamysleli nad tím, jestli to opravdu má smysl, abychom se zabývali touto otázkou, než se to dostane do nějakého příliš eh, velkého rozměru. Eh, Mrs. Regner. Paní Regner. Thank you very much. Děkuji, děkuji i vám, paní komisařko, za velmi dobrou prezentaci. Já se stručně pokusím položit své otázky týkající se nesolventnosti. Eh, Zvažujete také soukromé nesolventnosti, tam je celá řada otázek, protože vidíme, že zažíváme situaci, kdy lidé přichází o domovy, zejména ve Španělsku. Takže zvažujete i situaci těchto soukromých osob. Druhá věc, ženy v těch správních radách. Vy jste zmínila číslo 21%. Tady vlastně tady vidíme nárůst. Když se na to ale podíváme opatrně, tak je to vlastně tam, kde jsou nějaká národně závazná řešení, která byla nalezena. Tak samozřejmě tady určitě v tomto smyslu bojujeme o stejnou věc. Takže mně jde o to, eh, co to znamená pro komisi, co se týče konkrétních kroků, které to zdůrazní jako prioritu. Potom k nařízení Brusel 2a zvažujete jakési minimální standardy pro slyšení týkající se dětí. To znamená situace dětí ve všech eh, občanskoprávních řízeních v Evropě. Tady v podstatě jde také i o další oblasti, jako třeba jasnou definici ehm, pobytu toho dítěte. Eh, to znamená trvalého pobytu. A vy jste říkala, že také eh, podporujete to, co řekl příslušný výbor o otázkách Panama Papers. Vy jste říkala, že komise nikterak nebude skrývat transparentnost. A zmínili jsme také ten rejstřík společností Business Register a tyto jsou v některých zemích už nyní eh, povinné, musí se pravidelně aktualizovat. V jiných zemích je to ale v podstatě taková hezká informace, která se prostě tak nějak eh, poskytuje. Takže vlastně ty standardy se opravdu liší. A co se týče společností SUP, Eh, pokud to nemůžeme identifikovat eh, pouze tedy s, touto, eh, s tímto závazkem komise k naprosté transparentnosti, zvažujete tedy stáhnout ten svůj návrh a zamýšlet se nad nějakým jiným inovativním řešením, jako říkal pan Foss, s tím, že zvážíme třeba také směrnici o společnostech. Děkuji, pan Kastor. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za tento přehled. Já bych chtěl pohovořit o třech věcech. Eh, za prvé se to týká právních otázek ohledně obchodní dohody eh, CETA, dohoda o volném obchodu. Tam se používá s, otázku, s řešením sporů a tam se tomu říká tribunály a potom se jedná o ochranu investic, tedy ochrana investic pro podniky, s tím se počítá. Ale tam jsou eh, námitky ze strany Německa, ale také ze svazu evropských soudců, že takovéto soudy, tribunály eh, porušují Lisabonskou smlouvu a eh, fakticky ne de jury, že by samozřejmě tady se jedná o to, že CETA má Eh, právní charakter, ale že by to bylo protiústavní. Proto tady jsou tedy právní pochyby, které se eh, týkají eh, legálnosti a e, kritizoval to tedy i svaz evropských soudců. A potom druhá věc se týká e, právního postupu. Evropská komise e, počítá s tím, že CETA by byla, že by se k tomu přistupovala jako čistě evropská záležitost a evropské parlamenty by měly být stranou. Souhlasíte s tím? Myslíte si, že CETA je opravdu pouze evropský postup a že národní parlamenty by v tomto případě neměly být zahrnuty? A třetí věc, se týká směrnice obchodního tajemství o tom, eh, na tom jsme se dohodli před několika týdny v parlamentu a Sergio Caferati hovořil právě o a uskutečnil ochranu whistleblowerů. Já bych tady chtěl vědět, zdali eh, nechcete eh, pokročit ještě o krok dále, pokud jde o uskutečnění ochrany whistleblowerů, protože já si myslím, že to, co se udělalo pro whistleblowery, tak to je věc stela potřebná pro transparentnost, co se týče úniků, daňových úniků a bylo by proto dobré, kdybyste mohli eh, přistoupit k nějaké iniciativě, která by chránila whistleblowery, protože pro nás evropskou demokracii jsou jejich informace důležité. Last question, uh... Poslední otázka paní Berženo. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, já jsem chtěla hovořit o zprávě týkající se dospělí ve zranitelné pozici. Já to mám na starosti a myslím, že to je velice důležité téma, které je úplně v souladu s evropskou filozofií. Jde totiž o ochranu lidí, kteří jsou v té nejzranitelnější situaci, tak aby mohli volně přecházet přes unijní vnitřní hranice. Já myslím, že Evropská komise není pro tuto zprávu, Ona mě ale velmi leží na srdci, takže jsem vás chtěla požádat, abyste si tím ještě zabývala. Zástupkyně Evropské komise nám řekla, že Evropská komise není příliš nadšena eh, z tohoto případu, protože se jedná pouze o velmi málo lidí. Na druhou stranu jsem se ptala eh, soudců v, eh, ve Francii a oni mě říkali, že třeba mají opravdu tisíce případů přeshraničních a kdy vlastně někdo má o, eh, kdy někdo má rozhodovací pravomoc nad jiným dospělým, který není, eh, který není schopen přijímat sám za sebe právní činy. Takže nevím, jestli opravdu Evropská komise by se nemohla znova zamyslet nad tím, že by se tím mohla zabývat. Thank you very much for, for your questions and topics. For... Děkuji za tyto otázky a témata do diskuze. Nejprve k otázce eh, oznamovatelů, tedy whistleblowerů. Já si uvědomuji, že to je pro výbor Jury velmi důležitým tématem, je to také důležité pro nás. Na komisi o tom diskutujeme zatím z pohledu eh, kompetencí, protože eh, je to horizontální otázka, která zasahuje v podstatě do všech sektorů. Já teď intenzivně diskutuji s Dimitrosem eh, Avramopoulosem, eh, který mě požádal o to, abych eh, se více účastnila kroků, které se podnikají v Agandě pro, v boji proti korupci. To je samozřejmě důležité, ale mě se tedy týkají zejména ty právní otázky, takže teď musíme nalézt cestu ku předu a já jsem tedy vlastně navrhla, že by to byl jakýsi požadavek z vaší strany o konsolidovanou zprávu ohledně toho, jak chceme postupovat. A to bude tedy na naší příští, na našem příštím setkání takovém to struk, pro takovou to strukturovanou debatu. Teď si nejsem jistá, kdy přesně to bude, protože se toho plánování neúčastním, takže opravdu jde eh, spíše o to, kdy, na kterém termínu se můj tým s vámi dohodne. Co se týče otevřené, efektivní státní zprávy, já úplně nevím zase, jak daleko můžeme zajít, eh, co se týče otázky kompetencí, protože tady jde o sdílené kompetence mezi členskými státy a Evropskou unii. Já bych se zasazovala za nějaký jeden soubor zásad, které by se uplatňovaly napříč celou Evropskou unii. Já sama jsem v podstatě také prošla všemi těmi stádiemi eh, v mé vlastní zemi, takže jsem s tím dobře obeznámena. Teď jde ale opravdu o vyřešení otázky kompetencí. To znamená, zda je možné udělat něco na eh, legislativním poli, nebo zda tady jde spíše o jiná, jiný typ opatření. Mm, potom také se distribuje hodně finančních prostředků eh, členským státům prostřednictvím Evropského sociálního fondu, eh, které jdou právě na zprávu. A možná právě v této oblasti eh, vyjasníme, jaké, eh, jakými zásadami by se členské státy měly řídit, když využívají evropské finance. To je totiž nejrychlejší cesta. Je to rychlejší než příprava nové legislativy, která eh, trvá mnohem delší dobu. No, takže bychom se na to mohli podívat z, po, z úhlu pohledu tedy projektového financování a tak dále zatím opravdu nevím, zda by mohlo dojít k nějaké legislativní iniciativě. Co se týče eh, těch smluv, Jasně eh, jsme řekli i na radě, že bychom chtěli, aby tyto dva návrhy byly jakýsi balíček. Ten eh, digitální obsah a návrh, který se ho týká, Eh, zatím nemá žádný legislativní podklad, zatím máme vlastně jenom dva členské státy, Spojené království a Nizozemsko, které už vlastně mají finanční nařízení v této oblasti. A Teď vzhledem k tomu, že nám jde o budování digitálního jednotného trhu, eh, tak tady vlastně jde o komodity, které se prodávají a kupují přeshraničně a proto je logické, že komise s podporou členských zemí eh, předložila návrh směrnice, která se zaměřuje na ty smě, smluvní nástroje a na otázky, jak zajistit nápravu pro všechny ty, kdo mají nějaké smluvní problémy s poskytovateli. Co se týče hmotného zboží, tam už máme stávající legislativu, která se týká prodeje offline, ale také dálkového prodeje. Tady v podstatě jde o 90 veškerého zboží, veškerého obchodu. Tedy není divu, že komise se snaží harmonizovat pravidla pro prodej online, co se týče mm, hmotného zboží. Někteří z vás ve svých otázkách také zmínili, že existují obavy týkající se zavedení konkrétních pravidel pouze pro prodej na internetu. Teď se dostáváme k té otázce takzvané kontroly. Fitness check. To byla paní Hautala. když jsme připravovali tu směrnici o digitálních smlouvách pro hmotné zboží, tak jsme měli dvě možnosti. Buď jsme mohli harmonizovat hned i offline, my kolegové, kteří mají dlouhou paměť, opravdu chtěli, nebo že mě varovali, že eh, už existovaly pokusy v minulosti harmonizovat um, tento prodej. A e, vzhledem k tomu, že my jsme se vlastně k tomu věnovali pod e, záštitou digitálního jednotného trhu, vlastně tady šlo o pravidla pro prodej online. E, potom vlastně bychom otestovali ten takzvaný fitness check, to znamená podmínky pro prodej offline, s tím, že by bylo možné vlastně harmonizovat situaci i v téhle oblasti tak nyní máme vlastně první data, která budou k dispozici v červenci. Co se tedy týče té eh, jaksi zdravotní kontroly, která se týká spotřebitelů a legislativy v této oblasti, tak nyní testujeme šest různých směrnic v oblasti B2C, různé záruky, podmínky eh, prodeje, eh, nekalé praktiky a podobně. Pohlížíme na to tedy z pohledu digitální éry, snažíme se už odstranit věci, které jsou zastaralé, nefungující. A také se zaměřujeme na možnou harmonizaci pravidel pro offline. Já jsem vlastně tohle to všechno vysvětlila zpravodaji pro otázky těch smluv eh, pro digitální trh. Eh, mluvili jsme spolu minulý týden ve Štrasburku a já určitě ho také budu informovat o veškerých výsledcích eh, tohoto fitness checku. Já nikterak nechci podkopávat otázku těch, toho digitálního odpadu, eh, digitálního obsahu a Jenom tedy říkám, že vlastně takhle ještě navíc pracujeme na té harmonizaci offline. V této souvislosti nesmíme zapomínat na to, že jsme v oblasti spotřebitelské politiky, kde nám zejména jde o ochranu zranitelných, těch, kteří jsou tedy v, té, v tom vztahu zranitelnější a tak eh, je to tedy vždycky v případě eh, lidí, kteří nakupují online, eh, protože když jdete do obchodu a tam si třeba nějaké zboží vyzkoušíte, můžete si na něj sáhnout, tak jste v méně zranitelné pozici, než když kupujete něco na internetu. Takže tohle je tedy také důležitý aspekt. A také jsem si vědoma toho, že stále více zažíváme, že se mísí eh, obchody offline a online. Že eh, běžné obchody nyní nabízejí své zboží na internetu. Takže ty výsledky tohoto fitness check eh, vám poskytnu zřejmě v srpnu, protože tedy těm prvním výsledkům se budeme věnovat ehm, e, vlastně těm prvním výsledkům a e, na konci roku budeme mít zase vlastně už další výsledky. Takže mně jde o to, abych se snažila také zjednodušit legislativu a možná vytvořit místo šesti směrnic, jednu či dvě, která se bude věnovat zprávům spotřebitele. Uvidíme ještě, jak se nám podaří to stihnout externí rozměr. Děkuji, že jste mi poděkovali. Já jsem se chtěla ještě více zaměřit na mm, Ukrajinu a země západního Balkánu, protože tohle je eh, životně důležité pro Evropany, aby v těchto zemích fungovalo soudnictví. V případě západního Balkónu, eh, Balkánu tady vlastně jde tedy eh, už o eh, země, které jsou kandidátskými zeměmi a v, co se týče Ukrajiny, o tom budeme hovořit zítra. Tomu věnuji speciální pozornost. Nedávno jsem Ukrajinu navštívila, plánuji ji navštívit znovu. Mně jde zejména o boj proti korupci na Ukrajině a pomoct jim řádně reformovat soudnictví a orgány činné v trestním řízení. To si myslím, že je obrovsky důležité. Já opravdu obdivuji to, co dělají eh, lidé, kteří se tam snaží věci změnit, protože podmínky jsou tam těžké. Nyní komise dokončuje dlouhodobý projekt, který byl jehož cílem bylo pomoci Ukrajině ve vytvoření těchto tedy politik. Možná se od vás inspiruji v případě, že budeme pokračovat nějakým novým projektem, kdy eh, půjde o nějaké nové financování, zasílání odborníků na Ukrajinu a tak dále. Takže ráda se inspiruji i od vás právě tedy eh, v průběhu zítřka. Co se týče nesolventnosti, byly tady, eh, padlo zde několik otázek. My se nyní zaměřujeme hlavně na nesolventnost společností. V roce 2013 jsme předložili doporučení která se obracují na členské země, aby změnily kulturu nesolvetnosti, aby šlo v podstatě o podporu čestnosti podnikatelů, aby nebyli stigmatizováni v případě nesolventnosti, aby bylo možné jim pomoci v případě finančních problémů, také prostřednictvím včasné restrukturalizace společnosti. To znamená hned ve chvíli, kdy společnost se dostane do, potížů, do potíží, aby existovala nějaká opatření, nějaké možnosti, které vychází z legislativy. Nyní máme 600 společností denně, které tedy bankrotují. A v Evropě se stále ještě stigmatizuje eh, neúspěch, takže Eh, všechny tyto podniky, které zkrachují, už asi se nikdy eh, z toho nespamatují. Takže opravdu tady jde o to, abychom mohli pomoci těm ve finančních potížích, aby mohli pokračovat v podnikání. My to vlastně teďka děláme pod hlavičkou strategie um, Unie pro kapitálové trhy. A já tedy říkám, že jsem se zatím zaměřovala pouze na nesolventnost společností, ale zvažujeme i možnosti zaměření se na soukromé nesolventnosti. To byla, myslím, otázka pana Koferatova a paní Regner. Zvažujeme tedy, zda v případě nesolventnosti jednotlivců bychom měli předložit nějaký legislativní návrh já se tím ale nejsem jistá, spíše bych chtěla investovat do lepších eh, znalostí, vědomostí a chápání finančních rizik pro lidi. Co to znamená eh, brát si vysoké půjčky z bankovních institucí a my nyní vlastně už děláme velké kampaně v některých členských zemích, ale eh, těmto otázkám se budeme ještě více věnovat. Situaci se tedy věnuji plošně a můžu říci, že e, ten problém se vyskytuje ve všech členských zemích. Není žádná čínská země, kde by tenhle ten problém neexistoval. Všude se lidé dostanou do situace, kdy si vezmou nějakou špatnou půjčku, e, kterou potom nejsou schopni splatit a měli bychom to řešit. Můj odhad je, že e, nesolventnost společnosti asi tu iniciativu předložíme e, dříve, bude to legislativní povahy na konci tohoto roku. Oh, Mr. Foss did not make me happy because I... Pan Fossi. to je neustála diskuse o nových trendech digitalizace, práva společností, obchodního světa a digitalizace. Je to prostě široký balíček a v tuto chvíli k tomu mohu říct jenom to, že se chceme ubírat takovým směrem, aby podniková sféra byla lépe připravena na fungování v digitální době. Tedy konkrétnější nástroje pro podniky, aby více mohly fungovat v digitálním prostředí, volný pohyb v Evropě, Takže i vás požádám, abyste s námi více spolupracovali v této oblasti. Vítáme i další návrhy týkající se digitalizace práva společnosti. A to má návaznost na to, co říkala paní Regner, týkající se SUP, společnosti jedné osoby. Tady bychom to potřebovali zasadit do širšího kontextu tedy nestáhneme návrh týkající se společnosti jedné osoby. Já se budu snažit rozptýlit veškeré pochybnosti týkající se riskantnosti tohoto právního nástroje. Budu připravená na diskuse s Evropským parlamentem a s členskými státy. I v tom smyslu, že bychom mohli do toho zahrnout více uh, zabezpečovacích prvků, tak aby to nebyly firmy založené na poštovní schránku nějakými podvodníci, ale tento návrh zatím nestáhneme. Ale jak jsem říkala, chci se zabývat právem společnosti v souvislosti s digitalizací, tak, aby mohlo být zracionalizováno a zefektivněno pro účely jednotlivých, pro účely společnosti a pustíme se do toho v druhé polovině tohoto roku. Co se týče ochrany osobních údajů, tak to je velmi důležitý prostor občanského práva a víte stejně tak jako my, že jakmile šáhneme na oblast občanského práva, tak se členské státy okamžitě probudí. Budeme tedy o tom hovořit. Nicméně nemůže to vést k podezření, že bychom chtěli třeba vytvářet, eh, vytvářet Evropský občanský zákonník. Na to asi není správná doba. Co se týče žen v představenstvech, každý rok máme výsledek o procento lepší. To není moc rychlý vývoj. Jak víte, naším cílem je 40% zastoupení žen v dozorčích radách kotovaných společností. Tady jsme v radě zablokováni, protože členské státy, které už mají takovýto zákon, jako například Německo nebo Švédsko nebo ostatní, nejsou ochotni moc pomoci s přijímáním evropské legislativy. Já vždy argumenty úplně stejně. Říkám, prosím, když vám to tak dobře jde, tak nám pomožte, abychom i my mohli pomoci ostatním. Aby mohli být tak dobří jako vy v této oblasti. Ale zablokováno to je, Potřebuji ještě jeden velký a jeden malý a dva malé členské státy, abychom překonali blokační menšinu. Dovedete si asi představit, kdo to je. Už jsem zmínila dva z těch tří během svého projevu. Ale nečekáme jenom na pokrok u tohoto legislativního návrhu. Velmi intenzivně komunikuji se samotnými společnostmi. A dostala jsem od nich velmi dobré podněty. Mimochodem především od těch, kteří mají americké vlastníky ti mě říkali, že mají interní strategie, které se snaží dostat více žen, jak do dozorčích rad, tak do představenstev. Podniky si velmi spočítají, co se jim vyplatí. A prostě mají důkazy, že to je opravdu výhodné opatření pro podniky, mít dobře namíchané muže a ženy, starší a mladší osoby ve svých řídících strukturách. Mají proto své strategie. Závěrem, doufám, že jsem odpověděla na všechno. Pokud jsem neodpověděla na některé otázky, tak vám pošleme odpověď písemně, především co se týče zranitelných dospělých osob. My to nevzdáváme. Zmíním se o tom pouze stručně. Konzultujeme to s členskými státy, s těmi, které nepřistoupily k Hákské umluvě o, uchraně, o ochraně dospělých osob v, ve zranitelném postavení. Kromě toho také umluvu necháváme přeložit do všech úředních jazyků členských států, aby eh, to nebylo nepochopeno. Mám pocit, že je to spíše opravdu komunikační problém a nedorozumění, ale pokud chcete, tak eh, pochopitelně vám na to odpovíme, ale s vaším dovolením písemně. Jak jsem říkal panu Vosovi, to by byla diskuse na mnoho hodin, eh, kdybychom se měli pouštět do nových trendů obchodního práva. Ale ještě k Bruselu 2a. Ano, my chceme zlepšit situaci dětí, chceme přijmout veškerá ujednání pro vzájemné uznávání rozsudků, pro zrychlování řízení, pro lepší zapojení specializovaných orgánů z členských států. Chceme udělat také více proto, aby existovala jasnější pravidla pro určení příslušnosti soudů a umístování dětí do náhradní péče. do pěstounské péče. A také chceme vyřešit otázku slyšení, jehož se účastní děti. Často jsou tam zbytečné překážky, vycházející z toho, že dítě nebylo vyslechnuto a následně soud nechce rozhodnout. V tuto chvíli je tam hodně překážek, které pouze prodlužují rodinné tragédie a které nejsou v zájmu dítěte. A z toho důvodu se právě chceme na tuto agendu v rámci nařízení Brusel 2 a soustředit. Myslím, že na konci června nebo na začátku července to budu předkládat kolegiu Evropské komise. Zdá se, že členské státy vítají tuto iniciativu. A jenom jsem vás chtěla informovat o tom, že v této novele se soustředíme pouze na rodičovské otázky, nikoli na otázky manželství. Se to musím říct, že to nemám jaksi ve své gesci. Nechám vám poslat písemné informace. Já k tomu samozřejmě nějaké informace mám, ale nechci být nepřesná eh, či zavádějící. Děkuji. Paní Hautala má ještě krátkou připomínku, paní komisařko. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, když se budete zabývat návrhem nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé státní správě, tak uvidíte, že tam není otázka problém s právním základem anebo kompetencí, protože právní základ je článek 298 Lisabonské smlouvy, který hovoří právě o provádění otevřené, efektivní a nezávislé státní zprávy v EU. Takže je tomu skutečně tak. Toto nařízení se navíc zabývá pouze institucemi EU, ale jak víte, tak jich je spousta, když do toho započítáte vše 48 agentur. Takže si myslím, že opravdu potřebují jednotná pravidla. Pokud na to mohu odpovědět, tak to má v gestci první místo předseda komise Timmermans. Takže já mu to předám a řeknu mu, co jsem řekla tady, že tedy velice ráda napomůžu. Dobrá. Tím jsme tedy vyčerpali otázky a odpovědi a paní komisařku taky. Takže děkuji mnohokrát paní komisařko za účast a budu se těšit zítra na slyšení. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Já bych vás chtěl všechny co nejsrdečněji přivítat a nyní budeme pokračovat eh, s bodem 5 eh, našeho programu. Jedná se o prezentaci hloubkové analýzy přezraniční restituční nároky na umění ukradené během ozbrojených konfliktů a válek a alternativy eh, k soudnímu řízení. heißen, ja. Professor Marker. Ja. Ähm, vorstellen wird die eingehende eh, Představíme tedy analýzu, představí profesor Mark André Renault ze Ženevské univerzity. Tak eh, prosím, představte nám vaši analýzu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát pane předsedající. Jsem velice rád, že mezi vámi mohu vystoupit. Velmi si vážím toho, že Evropský parlament a tento výbor zajímá toto velmi aktuální téma. Děkuji za to, že jste mě svěřili tuto zprávu a že jste mě dali možnost ji krátce dnes odprezentovat a prodiskutovat. Vím, že jste zapojeni do celé řady problémů, tak to je možná další, který budete mít na starosti. Jaké je východisko? Východiskem eh, je, že během ozbrojených konfliktů se prostě plení a kradou se umělecké předměty. To je problém, který má velmi dlouhou historii, bohužel. Já vím, že nás možná okamžitě napadne eh, druhá světová válka a to obrovské plenění, ke kterému tehdy došlo. Chci ale říci, že jedním z cílů této zprávy je říci, že tato problematika jako je daleko širší než druhá světová válka. Já vím, že plenění během druhé světové války je samo o sobě velmi těžké téma, ale bohužel musíme zajít nejenom do minulosti, ale také do budoucnosti. V tom smyslu, že k takovémuto plenění došlo i nedávno v Iráku, v Syrii, v, Jemensku a v Jemenu a tedy v dalších moderních eh, ozbrojených konfliktech. Takže ano, má zpráva samozřejmě hovoří o umění ukradeném během druhé světové války, ale také během konfliktů, které proběhly či probíhají nyní. Jenom obecně pár připomínek na úvod. Jedná se o právnické téma, A v takovéto zprávě, především když srovnáváte jednotlivé právní systémy, tak občas musíte některé věci zjednodušit a zobecnit. V diskusi jsem schopen poskytnout více podrobností. Uvádím tam hodně příkladů, které tady nebudu citovat, protože by to trvalo příliš dlouho, ale existuje databáze Artemis, to je jedna z databází, které používám na Ženevské univerzitě. Artemis je databáze, ve které se zhromažďují veškeré případy kradení a následné snahy o restituci umění eh, během ozbrojených konfliktů. Dobrá, nyní k samotné zprávě. Jak vidíte, především jsem se zabýval právním základem pro restituční nároky na umění ukradené během ozbrojených konfliktů. Těch právních základů je několik, nebudu to rozebírat příliš podrobně. Z pohledu mezinárodního práva je potřeba říci, že tam už ty nástroje máme. Máme jasné umluvy přijaté UNESCO, Radou Evropy. Takže si nemyslím, že je potřeba přijímat eh, nějaký nový mezinárodní nástroj. Je důležitější zabývat se prováděním těchto textů, a to ne do praxe, v praxi, a to nejenom v Evropě, ale také na úrovni jednotlivých států. Já jsem ve zprávě odcitoval několik konkrétních příkladů právní úpravy vnitrostátní. Doufám, že budou inspirující. Krátce zmíním dva. Nizozemský zákon a švýcarský zákon. Proč jsou tyto případy tak zajímavé? Ukazují totiž, že umluvy, ke kterým přistoupilo většina členských států, existují a je potřeba je provádět v praxi. Nizozemský příklad ukazuje situaci, kdy jsme vlastně už měli právní úpravu pro provádění prvního protokolu Hákské umluvy z roku 1954, týkající se právě ochrany kulturního dědictví během ozbrojených konfliktů. A protokol Hákské umluvy se týká nezákonného obchodování po okupaci země. Zamysleme se třeba nad eh, zeměmi jako Syrie nebo Irák. To by asi byl vhodný příklad. Žádný stát, který ratifikoval tuto úmluvu, ale neuplatnil v praxi hákský protokol s výjimkou Nizozemska. Nizozemsko v roce 2007 přijalo zákon, který provádí právě tento protokol. Trvalo to hodně dlouho, teď eh, ten protokol je z roku 1954 a tak dlouho trvalo, než jenom jeden stát celé jasně řekl, že pravidla, která jsou v tomto protokolu navrhována, jsou přímo uplatnitelná. To je tedy jeden příklad. Druhým příkladem je Švýcarsko, které nedávno přijalo návrh zákona, používající koncepci tzv. bezpečných přístavů. Mezinárodní právníci to znají, protože se o tom hodně hovoří. Tady máme tuto koncepci přijatou ve švýcarském zákoně, ale také propagovanou ve Francii a v jiných zemích. Jedná se v podstatě o taková bezpečná útočiště, která chrání takováto umělecká díla. Jsou to nestrané země, kde na základě této umluvy o um, je možné, aby tyto země, neutrální země, spravovaly v rámci svěřenectví a staraly se o tyto umělecké předměty. Možná, že by bylo ně, dobré něco podobného přijmout i na evropské úrovni. Teď oblast měkkého práva. Chci říci, že se nejedná tedy pouze o zákony, či o evropskou legislativu. O těch pravidlech nebudu hovořit, protože je znáte lépe než já. Zajímavé je, že v této oblasti vidíme i určité měkké právo. V roce 1998 došlo k zasedání státu ve Washingtonu, které přijalo washingtonské zásady týkající se nacisty konfiskovaného umění. A cílem těchto zásad je, zjednodušit eh, restituci takových uměleckých předmětů ukradených během druhé světové války. A držela se toho řada zasedání, například v Terezíně a v Praze v roce 2009, kde bylo přijato prohlášení. A následně řada států přijalo konkrétní řešení, které umožní další restituci uměleckých předmětů, které byly zcizeny během druhé světové války. To je tedy další důležitý vývoj i v oblasti nelegislativní. Vím, že máme málo času, takže jenom velmi rychle. Jaké právní problémy stojí v cestě těm, kterým někdo ukradl během války umění, ať už je to stát, nebo jednotlivec. Tam třeba, kde došlo i k nezákonným archeologickým průzkumům a vykopávkám. Za prvé, samotný pojem uměleckého předmětu ukradeného během ozbrojeného konfliktu. Ano, když použijete to slovo plenit, tak tomu sice člověk nějak rozumí, ale na druhou stranu také existuje velice těžká a složitá oblast nuceného prodeje. Ono to není úplně totéž, ale vede to vlastně ke stejnému výsledku. Pokud třeba někdo byl donucen k tomu, aby prodal, tak následně bude mít velký problém s restitucí. To je tedy první otázka. A za druhé promlčet, prom, promlčecí lhuty. Čas běží, to jsou případy, které v některých případech se staly opravdu před velmi dlouhou dobou, dokonce před druhou světovou válkou. A velmi často, když se potom prodává toto umění a oni se ho snaží restituovat, tak v podstatě už je to po promlčecí lhůtě. Velmi často právě na toto narážejí oběti plenění. Zajímavé je, že ve Spojených státech se v tuto chvíli diskutuje o možnosti federálního zákona, který jsem, jehož návrh jsem vám přiložil k té zprávě jako přílohu číslo 4. Už v Senátu je návrh zákona 727.16, jehož cílem je standardizovat ve Spojených státech pravidla týkající se promlčecích lhůt. právě v případě takovéhoto odcizeného umění. S tím, že se navrhuje šestiletá promlčecí lhůta. A to od chvíle, kdy se zjistilo, kdo ten umělecký předmět drží. Kdy to tady zjistila oběť, která se snaží restituovat toto odcizené umění. Takže jak vidíte, některé členské státy se snaží vyřešit problematiku promlčecí lhů tak, aby se lidé mohli dovolat spravedlnosti. Konflikty zákona a jurisdikce, příslušnosti. Takovéto odcizené umění Eh, se převáží z jednoho státu do druhého a následně je těžké zjistit, jaké je právo rozhodné a který soud, které země je příslušný. Jedná se navíc o majetkové záležitosti a pokud jste právníci, tak víte, že v této oblasti platí zásada lex reicite. Jinými slovy, příslušné je právo státu, kde se nachází daný předmět. Ovšem, tato zásada někdy může vést k nepříjemnému výsledku pro restituenty, protože zákon té země, kde proběhla transakce, často nemusí být výhodný pro restituenta v tom smyslu, že vlastně chrání toho, kdo si nakoupil tento umělecký předmět v dobré vůli, aniž by věděl, že byl dříve kraden. Někteří proto říkají, že bychom již neměli uplatňovat tuto záležitost, eh, to, toto pravidlo, ale že bychom se měli držet zásady lex originis, to znamená, odkud pochází dané, daný předmět. To se, týče, to se týká spíše archeologických předmětů, které byly nezákonně vykopány Tam i já si myslím, že by pravidlo původu mělo být užíváno častěji. A poslední překážka, kterou rozebírám daleko podrobněji ve zprávě, se týká dobré vůle. A to v tom smyslu, že velmi často potenciálně osoba koupila tento umělecký předmět v dobré vůli. A čí zájem potom chceme chránit? Chceme zájem, chránit zájem osoby, která to koupila a v dobré víře Francie, Švýcarsko, Německo a ostatní to dělají přesně takto. A nebo chceme uznat nárok osobě, respektive pozůstalému osobě, které to bylo ukradeno, aniž bychom eh, tedy zohlednili otázku nabyvatele v dobré vůli. To je také velmi těžká otázka, kterou v tuto chvíli nebudu příliš dále rozvádět. Ale je potřeba se k ní vracet. Je to otázka, která se také řeší i v evropském právě, protože máme směrnici z roku 2014, která se zabývá restitucí nezákonně převedených předmětů. A v článku 4 odstavce 4 se hovoří o náležité péči. Tady v této oblasti je zcela zásadní původ. Pokud se ukrade nebo někde zmizí umělecký předmět a pak se objeví za několik let někde jinde, tak eh, státy, muzea, organizace, obchodníci s uměním prostě musí řešit původ tohoto uměleckého předmětu, jak se přesouval od jednoho vlastníka k druhému. Takže je opravdu důležité vyskoumat eh, provenienci daného předmětu. V této oblasti se už mnohé děje. Snažíme se tím na pomoci těm, kteří chtějí zjistit původ daného uměleckého předmětu v jejich práci. Tak, aby potom ukradené předměty nebyly vystaveny v galeriích. Francie, Nizozemsko, Spojené království, Rakousko, všichni mají zvláštní programy k dispozici, které se právě týkají zjištění původu uměleckého předmětu. Problém je ale v tom, že velmi často není dost peněz na takovýto výzkum a ten, ta samotná výzkumná činnost je dosti úzká. Spory nyní. Jak se řeší? Jako právník zmíním samozřejmě spoudní, soudní spory. Máme třeba případ Gentili Giuseppe versus Louvre ve Francii, což v podstatě vedlo k tomu, že jeden z potomků rodiny, které byly ukradeny umělecké předměty ve 40. letech, byl schopen zrestituovat to, co mu bylo ukradeno, ale trvalo mu to velmi dlouho a stálo to spoustu peněz. Bylo to velmi těžké téma. Mnozí tedy říkají, že bychom se spíš měli zabývat alternativními způsoby řešení sporů, tak aby to nemuselo k soudu. A ve své zprávě ukazují několik způsobů, smírčí řízení například, vyjednávání a rozhodčí řízení. Arbitráží v této oblasti moc není. Je to zajímavé, pravděpodobně je to kvůli tomu, že v podstatě se a, to netýká žádné dříve uzavřené smlouvy, ve které by byla nějaká doložka o arbitráži. A následně je těžké zajistit e, takovouto dohodu. Nicméně, mediace, smírčí řízení, to vidíme praxi to se používá, takže podívejte se zase do databáze Artemis. Některé mezinárodní organizace mají o mediaci v této oblasti zájem, například WIPO, tedy Světová organizace pro autorská práva, eh, navrhuje konkrétní úpravu týkající se mediace a to ve spolupráci s Mezinárodní radou muzeí. Je to jaksi nový návrh. Proč jsou tyto mechanismy zajímavé? No asi vám nemusím vysvětlovat, eh, proč je užitečné, že nemusíte k soudu. Ale během těchto řízení se často nacházejí velmi nekonvenční řešení ať už se jedná o mediační, eh, smírčí nebo vyjednávací řízení. Najdou se spravedlivá, férová řešení, která jsou podporována také ve washingtonských zásadách a v Terezínské deklaraci. Prostě musíme tady najít spravedlivá a férová rozhodnutí, která potřebují určitý manevrovací prostor, která musí být do určité míry schopna zohlednit těžkou situaci obětí. Já jsem tedy uvedl ve zprávě několik příkladů toho, jaká takováto rozhodnutí přijali jednotliví vyjednávači či mediátoři. As... Jako například dokážete si jistě představit kompenzace jako jednu ale samozřejmě ještě zajímavější je například spoluvlastnictví. Dávám zde příklad toho, jak je možné vyřešit těžké případy právě touto možností spoluvlastnictví. Toto je eh, konkrétně oblast, které se věnuji nejvíce. Tedy k doporučení politiky zmíním tři návrhy. hledání tady jakýchsi eh, uniformních řešení, že budeme mít tedy pravidla eh, soukromého práva mezinárodního. To by byl jakýsi první krok. To znamená, že všechny státy v Evropské unii eh, přijmou společná pravidla pro tyto případy. tím by tedy bylo možné nalézt eh, uniformní řešení. To je tedy lex originis, o kterém jsem hovořil, který je velmi důležitý. Za druhé, <clears throat> standardy či normy, které by také byly jednotné, uniformní, <clears throat> napříč Unii. To už je spíše otázka věcného práva, je to také otázka takzvané due diligence, tak abychom definovali tyto prvky. Já ve své zprávě předkládám návrh, aby byla podniknuta opatření, která podpoří státy v tom, aby ratifikovali stávající úmluvy eh, v oblasti preventivních opatření, jako jsou například ty bezpečné přístavy, o kterých už jsem hovořil, a také aby se zajistilo, že členské státy si u, musí uvědomit, že musí uplatňovat přímo tyto úmluvy k němž přistoupili. Podle nizozemského příkladu. Co se týče žalob u soudů, tribunálu a jiných organizací, zde bychom měli uplatnit zase jednotné standardy pro due diligence podle článku 10 směrnice z roku 2014 EU. Možná také konkrétní pravidlo pro období eh, promlčení. <clears throat> Například podle příkladu USA, který jsem zmínil. Kromě toho ještě navrhuji eh, takzvané eh, procesní řešení, že bychom tady mohli zvážit založení nějaké konkrétní platformy, nějakého orgánu, který by řešil všechna tato e, těžká témata, tedy těžké otázky uměleckých předmětů, které byly e, okradeny před dlouhou dobou. Takovýto orgán by třeba také mohl poskytovat poradenství členským státům ohledně implementace mezinárodních úmluv, mohl by také poskytovat poradenství soudům v řešení sporů a mohl by také pomoci řešení konfliktů přijetím řešení, která vzejdou z mediace či smírčích řízení. Opravdu je tedy možné udělat mnohé. Já to považuji za to, toto je tedy důležitá doba pro to, aby parlament, aby váš výbor a celý parlament eh, se zapojil do této oblasti. A nyní se těším na všechny vaše otázky, které se budou pojít s touto zprávou. Děkuji za pozornost během této dlouhé prezentace. Recht herzlichen eh, Děkuji vám eh, mnohokrát za tuto velmi dobrou prezentaci situace. Eh, já bych se chtěl omluvit za to, že musíte, že jste musel poněkud déle čekat, že ta diskuze předtím trvala déle než plánováno, ale ještě jednou vám děkujeme a nyní přistoupíme k žádostem o slovo, nejdříve pan Kavada. Merci, merci. Eh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji panu Renoldovi za to, že odvedl tuto tak velice zajímavou práci. Už v roce 2003 eh, pan eh, Deklerk se tímto zabýval. Myslím, že vy jste o tom, eh, že jste asi myslel pana Deklerka, když jste hovořil o té schválené směrnici. Pan Deklerk už není členem parlamentu, ale o ta otázka je pořád eh, tak důležitá a tak eh, pomalá. Určitě jste slyšeli, že Hollywood už se také zajímalo tuto otázku a byl natočen film s Georgem Clooneym o této tematice. A jako odborník, jaký máte na to názor? Myslíte si, že UNESCO by mělo být eh, nejlepším fórem proto, abychom měli na půdě UNESCO arbitrážní řízení, aby se posuzovaly tyto otázky. Hovoříme o UNESCO a také o soudech, protože když bylo třeba vytvořit e, tribunál pro zločiny proti lidskosti, tak e, toto bylo zřízeno v rámci OSN a sídlo je v Hágu, ale možná tím, že se jedná o kulturu, tak UNESCO by asi bylo nejlepší organizací. A pokud se rozhodneme pro e, tuto cestu, tak Myslíte si, že takováto instance takovéhoto typu by mohla být eh, účinná, tak aby mohla eh, rozhodovat, či také eh, vynášet soudní rozhodnutí? Pan Kestr? Děkuji vám. To, že vy jste pohovořil o právních otázkách, které souvisejí s krádeží uměleckých děl, já bych k tomu měl dva dotazy. Myslíte si, že je stále eh, vyšší počet právních případů, které se týkají ukradených uměleckých děl? Můžete to nějak vymezit, třeba v eh, kterých oblastech je stále více případů? A za druhé, vy jste popisoval, eh, jaká by byla doporučení pro politiky, jako na nás, tedy jako na Eh, evropské poslance, máte nějaké speciální doporučení, kterých bychom se měli držet, nebo si spíše eh, myslíte, že to jsou spíše úkoly, které jsou eh, na straně OSN, protože OSN je kompetentní v těchto záležitostech? Děkuji vám. Mám tady ještě tři malé dotazy. My se nyní nacházíme v kontextu eh, eh, válka, eh, státy, které nefungují jako právní státy a dimenze řešení sporů. Takže existuje něco jako promlčení? V případě, že ne, tak myslíte si, že by něco takového to mělo existovat? Tak, abychom třeba mohli, mm, aby se mohlo hovořit o nějakém sproštění. A jste informován o tom o eh, posledním případu Gurlit eh, v Německu, eh, protože jestli vás něco napadlo v souvislosti s tímto případem a s průběhem a potom vy jste položil otazník za tu mezinárodní platformu či grémium z vašeho Eh, pohledu si myslíte, že to není bezpodmínečně věc, která by se měla doporučit, nebo je to, ten otazník tam je, protože to právně není možné? A eh, ještě paní Bežera. Děkuji. Děkuji, pane Kavado, eh, za to, že hovoříte o kultuře. Eh, protože slovo umělecké předměty eh, ta je, ta je vlastně taková osl, oslabuje, protože oslabuje význam, protože ve Francii umění je také třeba architektura a když třeba, nebo uh, další druh umění, ale já si myslím, že když třeba někdo uh, vyplení uh, nějaký hřbitov v Africe nebo uh, třeba ukradne nějaké Mm, peruánské mm, předměty a nespadají do té definice uměleckých předmětů. Možná proto bychom měli tu definici e, nějak jinak vymezit. Dobře, tímto jsme vyčerpali naše žádosti o slova. Dávám vám tedy prostor, abyste zareagoval. Prosím. Merci beaucoup. A, um, monsieur le, sorry, I'm probably... Děkuji. Pane předsedo, eh, máte tady nějakou tradici, když někdo položí otázku francouzsky, mám zodpovídat francouzsky nebo můžu mluvit anglicky? Dobře, já zareaguji francouzsky, odpovím panu Kavadovi ve francouzštině. Ano, máte pravdu, pane Kavado. Když eh, hovoříte o té nedávné minulosti, zde v Evropské unii. A když hovoříte o tom filmu, který e, natočil George Clooney, Monuments Man, já určitě vám doporučuji, abyste si zhlédli tento film. E, pokud vás toto téma eh, zajímá, tak je to film o případu Altman. Je to e, krásný film o tom, jak se rabovaly umělecké předměty. a hovoří se tam také o úspěšném eh, případu také film A Woman in Gold. A vy jste se ptal, že UNESCO může být eh, vhodným fórem eh, pro to, aby fungovalo třeba jako rozhodčí řízení. Mohu vám říci, že už v rámci UNESCO existuje mezivládní výbor pro restituci kulturních statků, eh, které byly eh, nelegálně vyvezeny ze země. A tento výbor byl zřízen proto, aby fungoval také jako mediátor může fungovat jako mediátor či poskytovat poradenství v rámci konfliktu mezi státy. A aspekt, na který nemůžeme zapomenout, je ten politický rozměr všeho, co se děje v UNESCO, což je samozřejmě velmi důležitá instituce. Ale říci přímo, že UNESCO by měl zřídit nějaký druh tribunálu pro rozhodčí řízení a že by takovýto tribunál měl mít eh, soudní pravomoc. Já nejsem úplně přesvědčen, že by toto mělo být hlavním cílem. Ano, je pravda, že byl eh, vytvořen mm, takovýto mezinárodní soudní dvůr a také musím říci, že eh, mezinárodní trestní dvůr také uznává Mm, kulturní genocidu, což je věc, která bohužel existuje a je e, předmětem otevřeného řízení před Mezinárodním e, trestním e, soudem a takže tento, soud také, tento tribunál je také kompetentní v těchto otázkách. Další otázka. Měli bychom zřídit Mezinárodní tribunál pro pochopení a pro souzení těchto sporů. Nejsem o tom přesvědčen, přiznávám. Já si myslím, že bychom neměli být příliš ambiciozní. Možná by bylo lepší a takto se vrátím k prvnímu dotazu panu předsedy. Ten otazník, který jsem dal na konec mých slajdů, tam kde se ptám, zda by byla vhodná nějaká eh, mezinárodní platforma nebo nějaký poradní orgán. Ano, toto bychom mohli zřídit. Mohli bychom zřídit nějakou strukturu, která by nebyla tak formální, ale zřídit eh, tribunál pro souzení těchto záležitostí, to si myslím, že by bylo příliš ambiciozní. Já bych upřednostňoval nějaké flexibilnější řešení. abychom neohrozili proces, protože bychom byli příliš ambiciozní. Já si myslím, že je lepší, abychom byli skromnější a nevytvářeli mezinárodní tribunál pro každou novou oblast. Proto doporučuji, abychom se omezili na vytvoření nějaké platformy, která by sloužila jako konzultační fórum či pro poradenství, ale aby to nebyl uh, přímo tribunál. Pane Kostre, vy jste hovořil o tom, že se zvýšil počet případů. Ano, je to tak. Zvyšuje se počet případů. Od konce 90. let potom, co byly eh, zpřístupněny archívy z druhé světové války. A potom, co jsme se dozvěděli o všech těch eh, záležitostech eh, souvisejících se Švýcarskem, tak jsme zjistili, že mnoho uměleckých eh, děl nebylo vráceno, třeba tam, kde zasahují ti monuments men a že tato díla nebyla navrácena po mediaci po válce. Ano, existuje stále mnoho otevřených eh, případů nenavrácených děl. Americká legislativa hovoří o čísle 650 tisíc. To je hrubý odhad. Ale samozřejmě si to nevycucali z prstu. Hovoříme o obrovském počtu uměleckých děl. A jaká specifická doporučení bych vám zde mohl předložit, vám, Evropské unii? Já si myslím, že by měl existovat nějaký zákon o promlčení. Protože chceme-li vypracovat nějaký návrh v našeho rámce, ve vašeho rámce, což je výbor pro právní záležitosti, tak bychom měli mít takovou to legislativu, protože ta hlavní brzda pro oběti ukradených děl je právě ten problém promlčení. A moje specifické doporučení by bylo právě toto. Ano, mějme specifickou legislativu o této otázce a potom institucionální záležitost. Možná nějaký orgán, nějaké forum, nějaká platforma, ano, ale ne tribunál. A nyní můžu přistoupit k dotazům ze strany pana předsedy. Vy jste hovořil o promlčecí lhůtě, ano. Já si myslím, že to je zcela klíčové. A navrhuji, abychom navrhli něco v tomto smyslu nějakou promlčecí lhůtu. A potom další věc, ten nákup v dobré víře, definovat dobrou víru kupujícího. A zde bychom měli možná eh, prohloubit náležitou péči. To by se mělo upřesnit. V této oblasti se pracovalo, ale já si myslím, že bychom to ještě měli prohloubit tuto definici, co je to náležitá péče. To by se mělo také vztahovat na trh s uměním. A to potom případ Gurlit. O tom se psalo v médiích v Německu a ve Švýcarsku, protože Bernské muzeum je vlastně hlavním správcem této sbírky. Této sbírky, která pochází z bytu tohoto syna obchodníka s uměním, který měl blízko Hitleru, Hitlerovi. Eh, samozřejmě bychom se měli zabývat touto otázkou a orgány, které toto museli prošetřit, aby zjistili, co se stalo se eh, všemi předměty, které tvořily tuto sbírku. Zdá se, že obsahovala tato sbírka přes 400 uměleckých děl. Já si myslím, že kdybych, kdybychom měli nějakou dobrou legislativu ohledně původu, tak bychom usnadnili práci těm, kteří se setkají se sbírkami tohoto druhu. Tímto bych tedy chtěl ještě se vrátit k mému návrhu. Ten otazník bychom mohli odstranit. Ano, Jedná se o dobrý nápad vytvořit eh, nějakou mezinárodní platformu, nějakou organizaci, nějaké fórum, které by se zabývalo těmi to otázkami. A potom paní poslankyně žádala o definici uměleckého díla či kulturního statku. Já s vámi plně souhlasím. Ano, vycházíme z uměleckého díla, protože to je první věc, která nás napadne, ale ta otázka je mnohem širší. A měli bychom zahrnout do této definice nějakou širší koncepci, tak jako tam hovoří UNESCO a jako tam hovoří směrnice Evropské unie. Všechny texty uh, hovoří o uh, národních uh, pokladech a kulturních uh, statcích, ale já si myslím, že bychom se neměli omezovat na umělecká díla. Měli bychom, měli bychom tam zahrnout veškeré kulturní statky, tak já s vámi plně souhlasím. Eh, děkuji. Ještě tady máme dodatečný dotaz od pana kolegy Kavady. Jako řada kolegů jsem chtěl využít vaší, vašich znalostí. Vy jste říkal, že klíčovou otázkou restituce těchto uměleckých děl je promlčecí lhůta. Jaká podle vás by byla smysluplná vzhledem k okolnostem, za kterých byly ukradeny během války takovéto umělecké předměty? Jaká by byla přijatelná lhůta pro mlčecí? Například třeba, když se podívám na země, které vyžadují nejdelší ochranu autorských práv, třeba 50-60 let, myslíte si, že třeba 100 let by bylo dobré? období stoleta promlčecí lhůta. Prostě od chvíle, kdy byl ukraden ten předmět, do chvíle, kdy byla podána žaloba, nebo se začalo šetřit. Myslíte si, že to by bylo rozumné pro evropský kontinent, ale nejenom pro evropský kontinent? Alors je trouve qu'effectivement... Já mám za to, že to století by byl celkem dobrý pojem, tedy od spáchání krádeže 100 let. Nesmíme ale zapomínat na další věc, která běží souběžně s promlčecí lhůtou a to, od kdy bude běžet ta promlčecí lhůta. Tady máme za prvé americké pojetí, tedy promlčecí lhůta začíná běžet ve chvíli, kdy oběť anebo její pozůstalý, pozůstalý zjistí, kdo vlastní daný objekt. Takže by to mohlo být i více než 100 let poté. Takže možná, že by bylo potřeba kumulovat tuto dlouhou promlčecí lhůtu s přesným určením, kdy začne běžet. Tak toto vidím já. S tím, že pochopitelně budu k dispozici, můžeme o tom hovořit více, tak aby a jste se v tom mohli lépe vyznat. Také děkuji. Vielen Dank. Damit kommen wir zum e- eh, Děkuji a tímto jsme téměř eh, vyčerpali tento bod programu. Ještě jednou vám děkuji za vaši trpělivost a za to, že jste eh, tak dobře vysvětlil tuto tak komplikovanou oblast, kterou my se snažíme zasadit do právního rámce a také e, zaměřit se na to, e, jak bychom mohli vyřešit otázku, která je se táhne po celá desetiletí. A nyní přistoupíme k našemu e, bodu číslo 6. Tady se jedná o změnu směrnice 2007 lomeno 36, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů a směrnice 2013 lomeno 34, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení i společnosti. Spravodajem eh, je pan eh, Koferaty a protože jsme trošku pozadu, ale nechceme váš čas eh, krátit, abyste nemohl pohovořit o svých eh, úspěších, ale pokud můžete, tak se prosím eh, držte vymezeného času. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být opravdu stručný a jít k věci. Eh, každopádně to rozhodnutí mi umožňuje být eh, velmi stručným, protože eh, návrh komise je z dubna 2014 a my už jsme to schválili v červnu 2015 a pardon, v červenci 2015 a potom došlo k několika třístranným jednáním během lucemburského předsednictví a později během nězozemského předsednictví. Nacházíme se tomto bodě. E, první e, část návrhu parlamentu to bylo změněno, týkalo se to e, technických jednání, tak abychom byli konzistentní s tím, co jsme schválili. My, parlament, tedy identifikace akcionářů, potom usnadění hlasování, předávání informací akcionářům a také transparentnost nákladů. Také jsme se dohodli na pravidle ohledně eh, policy advisors, ohledně poradcích a také bych chtěl poděkovat nizozemskému předsednictví, protože byli vždy ochotni a přispěli k tomu, abychom došli k dohodě. A tady potom se objevil problém, se, který, se kterým jsme nepočítali. A to, kam umístíme pravidla, která se týkají eh, země eh, po zemi, country by country, protože to je věc, kterou jsme zapracovali my v případě této směrnice o akcionářích. Eh, ta pravidla na základě jednotlivých zemí, tak vlastně to rozčlenění nenavrhla komise, navrhli jsme to my a bylo to schváleno na plenárce. A během jednání s radou a s komisí, tak eh, uvidíme, jak se to vyřeší, protože většina politických skupin, které jsou zde přítomny, tak stínoví zpravodajové mi řekli, že si myslí, že je velice důležité, aby tyto požadavky byly ponechány ve směrnici o právech akcionářů, protože všechno, co souvisí s transparentností, a s daňovou otázkou je eh, velmi důležité, pro koho pro toho, kdo se rozhodne investovat do společnosti. Nakonec se rozhodlo o přechodném eh, řešení, pokud je o samotnou metodu. My jsme dále jednali z hlediska politického a technického o celé směrnici a zatím jsme nechali stranou rozhodnutí, kam umístíme eh, požadavek země po zemi. Uvidíme, jak bude dále postupovat diskuze. Víte, že komise má konkrétní návrh s cílem upravit ta předchozí pravidla, která se právě konkrétně týkají eh, těch eh, zpráv podle jednotlivých zemí. Potom tady máme další důležité otázky, ale já si myslím, že mohu být optimistou a že určitě eh, dojedneme k závěru, hlavně transparentnost ohledně institucionálních eh, investorů, potom další otázky ohledně transparentnosti a kontroly eh, v případě transakcí se zpřízněnými stranami, to je otázka velmi ožehavá, eh, potom delegované akty a prováděcí akty v budoucnosti v případě této směrnice. Budeme dále pracovat a zaměříme se na vše, co souvisí s akcionářemi. Zatím uvidíme, jak se bude vyvíjet diskuze eh, ohledně výkazech podle jednotlivých zemí a potom uvidíme, jaké stanovisko zaujmeme, protože je důležité, abychom neponechali stranou to, co souvisí s definicí chování společností a jejich povinnost předkládat každoroční výkazy v těch zemích, kde působí. Ale samozřejmě nemůžeme zablokovat nebo podmiňovat všechno v našem jednání, zatímco očekáváme, co se děje na různých eh, fórech. Budeme tedy postupně pokračovat souběžně a já doufám, že až eh, brzo a díky spolupráci s komisí a s nizozemským předsednictvím se to rozhodne. Já si myslím, že jsme pokročili hodně a dobrým směrem díky přispění stínových zpravodajů a předsednictví. A pokusíme se to vyřešit, co nejrychleji budeme moci. To, co jsem vám právě nyní řekla. Děkuji. Teď se dostáváme k otázkám, připomínkám, doplněním. Nevidím nikoho, kdo se hlásí. Tak mnohokrát děkuji kolegovi Koferatimu. Děkuji také za stručnost. A tím přecházíme bodu 8. Bod 7 odložíme. Dostáváme se tedy k osmičce. Zde jde o prezentaci pracovního dokumentu o reformě autorských práv, kterou přednese Jean-Marie Kavada, koordinátor pracovní skupiny. Já mu hned předám slovo. Merci, président, Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. I já se pokusím o co největší stručnost, tak abychom dohnali spoždění. Pokud tedy přesně nevíte, o co jde, tak eh, pokud se neúčastníte tedy té pracovní skupiny, tak abyste věděli, co obsahuje tento dokument. Je to technický dokument, který se nevyjadřuje k žádné konkrétní pozici, spíše jenom říká, co bylo řečeno během zasedání této komise, která byla vytvořena na podzim roku 2014 a která měla umožnit co nejširší výměnu názorů mezi zainteresovanými stranami. Tak, aby tedy členové pracovní skupiny mohli dohloubky proskoumat problematiku duševního vlastnictví a problému, před kterými stojí v digitálním věku. Soustředovali se tedy na toto téma. Pracovní skupina začala pracovat v prosinci roku 2014. Během proběhlo tedy 15 zasedání zhruba jednou za měsíc a vyslechla se, vyslechlo se tam stovky odborníků. A v této zprávě máme několik bodů, které vám za chvíli vyjmenuji. Za prvé, v kapitole 2 se hovoří o odměňování autorů a tvůrců. Tedy jakým způsobem jsou odměňováni eh, ve světě, který je daleko otevřenější než v minulých desetiletích. V další kapitole ve třetí se hovoří o územních licencích a o geoblockingu části 4 se hovoří o uplatňování práv z duševního vlastnictví v digitálním světě. V kapitole 5 se uvádí výjimky a omezení působnosti. Kapitola 6 se zabývá povinnostmi poskytovatelů internetových služeb. Kapitola 7 hovoří o právním základě evropské právní úpravy autorských práv s tím, že osmička se zabývá všemi dalšími otázkami. Ne, že by byly méně důležité, ale jsou spíše méně rozsáhlé a právě proto jsme je zhrnuli do jedné kapitoly. Tolik tedy prezentace výsledku naší práce a ještě jsem chtěl především poděkovat sekretariátu za uspořádání slyšení a chtěl jsem také říci, že sekretariát vystupoval velmi neutrálně politicky, protože konec konců to nebylo politické téma. Chtěli jsme opravdu získat eh, názor od široké škály lidí, takže děkuji kolegům, kteří zastupují eh, v této komisi nás, kteří tam zasedají minimálně jednou za měsíc. A také jsem chtěl poděkovat členům výboru právního a také všem zainteresovaným stranám, zainteresovaným stranám, které nám vysvětlují tuto situaci. Dokument samozřejmě máte k dispozici a já budu k dispozici. Také budete-li mít nějaké další otázky. Chtěl jsem to říct velice stručně, protože konec konců je to otázka, kterou eh, jsme popsali široce. Eh, děkuji. Pan eh, Kesta, prosím. Děkuji panu Kavadovi za eh, tuto zprávu. Já jsem eh, považoval tu spolupráci mm, za velmi pozitivní a myslím si, že ta zpráva je kvalitní. Jsou tam dobré eh, podklady i pro další diskusy pro mě z toho vyplývá jedna důležitá věc, a sice, že sám o sobě trh není schopen řešit situaci eh, kulturních eh, pracovníků, tedy těch, kteří, eh, kterým spadají autorská práva. Z toho důvodu je tedy velmi důležité mít vždy na paměti při otázkách regulace autorského práva i sociální otázky. Tady tedy jde o to, aby všichni, kdo působí v, na, v kultuře, eh, měli rovné podmínky při, eh, i při vyjednávání. Protože eh, oni prostě jsou někdy v, ve slabší pozici. Tady jde tedy o důležitou otázku, jak tuto pozici posílit. Tady vlastně jde taky o e, předkládání e, společných žalob. A sice, že to autorské právo přináleží nejenom jednotlivci, ale i, organizacím, které zastav, zastupují zájmy těchto jednotlivců. Ještě Julia Reda, prosím. Děkuji panu Kavadovi za shrnutí, děkuji také sekretariátu za předložení této zprávy. Já si myslím, že to je dobré shrnutí všech diskuzí se zainteresovanými stranami, které jsme měli. Určitě se tam objevují důležité věci. V té zprávě stojí v závěrech, že je potřeba se více věnovat ehm, eh, těm ehm, volným licencím, ale také propojení eh, vlastně společnostem, které umožňují takovéto propojení těchto volných licencí, vlastně celé ty systémy propojení. Eh, tohle to je ty věci, které bychom se tady měli více věnovat. A ještě bychom vlastně se tomu mohli věnovat někdy při dalším jednání. Mm, také občas slyšíme, že je relativně náročné eh, přizvat akademiky, experty na tyto zasedání prostě z logistických důvodů. Mm, je těžké jim eh, třeba proplatit cestu, nebo eh, pro ně je těžké uvolnit se z práce a podobně. Tak je možné mít třeba psané expertízy, ta nezávislá akademická expertiza je velmi důležitá, takže bychom se měli zamýšlet nad možnosti financování, také když se díváme na různé oblasti mm, duševního práva, e, kterému jsme se ještě vlastně nevěnovali na té pracovní skupině. Děkuji a já teď dávám slovo panu Kavadovi. Budete spokojený, protože vystoupím velice rychle. To, co říkali kolegyně a kolegové, je jasné. Beru to na vědomí. Začnu s paní Reda. Děkuji za slova díků všem, kteří na tom pracovali. A samozřejmě bereme na vědomí, co jste říkali. Děkuji mnohokrát za odvedenou práci v tomto výboru, pane kolego, protože vy jste právě tou osobou, která byla nejvíce informována. Evropa oproti ostatním kontinentům, jak v oblasti digitalizace, tak v oblasti obsahu tohoto digitálního světa, je trochu vyvážená. V tom, je je trochu výjimečná v tom smyslu, že se snažíme co nejvíce vyvážit různé zájmy eh, poskytovatelů a příjemců. Opravdu nám jde o to nastavit dobře rovnováhu mezi těmito dvěma póly a v této skupině pro, pracovní, pro autorské právo jsme si uvědomili, že je že potřeby digitálního průmyslu a autorů nestojí proti sobě. každém případě děkuji za vaši práci. Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu 10. Zde jde o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. Slovo má kolegyně Bergeron. Děkuji mnohokrát. Kolegyně a kolegové, Ráda bych využila této příležitosti a krátce zmínila záplavy ve Francii. Podpora podniků ve vnitrozemské platbě je velmi potřebná. Především to platilo pro Paříž, tam turistické lodě převa, přená, převáželi 8 milionů turistů za rok a opravdu měli obrovské ztráty kvůli tomu, že tato plavba přestala fungovat. Co se týče scény, eh, oběma směry, jak nahoru, tak dolů od Paříže, eh, byli poškozeni opravdu zásadním způsobem, je potřeba podpořit a prosím o to, abyste podpořili tuto mou žádost o pomoc. Teď, co se týče této zprávy, tak ta se týče eh, směrnice Rady týkajíc, a parlamentu týkající se uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. plavbě. Došlo k konzultaci různých zainteresovaných stran a máme pocit, že se nikdo zásadně nestaví proti této směrnici. Zrušují se tím dvě předchozí směrnice z roku 91 a 96 Protože tady v této zprávě jde o uznávání kvalifikací všech členů posádek. Týká se to jak osobní, tak nákladní vnitrozemské plavby. Netýká se to soukromých lodí k rekreačním účelům. Týká se to všech lodí, které jsou splavné. Existují tam ovšem výjimky pro splavné řeky, které netečou přes hranice. Je potřeba se snažit podporovat eh, turistickou vnitrozemskou platbu, eh, protože konec konců to velmi odpovídá eh, trvalé udržitelnosti rozvoje Navíc ceny jsou konkurenční cestám a co se týče životního prostředí, tak e, to spotřebovává méně energie a emituje méně CO2, takže to i pomáhá bojovat proti klimatickým změnám. A často na jedné lodi převedem, převezeme to, co na 220 nákladních vozech. A co se týče emisí CO2, tak je to 100 litrů na tunu. Paní kolegyně, já vás poprosím, Kolegyně, můžete hovořit, prosím, trošku pomalej? Il faut aller vite, j'ai cru comprendre. Já měla pocit, že mám mluvit rychle. Dobrá, takže navíc tady vzniká málo nehod, je tam velký potenciál pro rozvoj tedy potenciál pro růst i zaměstnanost, především ve vzdálenějších sektorech. Navíc tam potřebují další pracovní síly. Ve Francii máme 3600 pracovních míst v této oblasti. Je to navíc perspektivní sektor. Podle příslušné komory by se mohla zvýšit kapacita této dopravy pětkrát či v některých případech, v některých sektorech 8 až 9 Pracující mají ale stále problémy se vzájemným uznáváním odborných kvalifikací. Jsou tam zbytečné překážky, které eh, se eh, často se zahalují eh, do roušky potřeby zdůraznit a zohlednit specifika. Na druhou stranu existují určité oblasti, kde je potřeba, abychom měli jasné podmínky, třeba pro majitele a kapitány lodí. Na druhou stranu jedná se o přeshraniční odvětví, je potřeba zachovat i jeho národní specifika. A z toho důvodu mám za to, že členské státy by měly mít zachovánu možnost poskytnout určité výjimky například eh, v těch zemích, kde takovéto rekreační platby pořádají rodinné malé podniky. V pozněvacích návrzích také navrhuji, eh, abychom jasně definovali některé definice, především co se týče technických předpisů pro eh, lodi ve vnitrozemské platbě. Týká se to například i profesionálních kvali- odborných kvalifikací ve všech členských státech a, a e, lhůtu naplnění těchto nových e, norem. Nechceme, aby tady vzniklo příliš mnoho tvrdých národních požadavků. Proto jsme chtěli, aby přechodné období této směrnice bylo co nejdelší, tak aby členské státy Evropské unie mohly postupně začít naplňovat veškeré požadavky, které máme jak v příloze, tak v samotné směrnici. A proto v pozněvacím návrhu 10 jsme chtěli, aby ta lhůta na naplnění podmínek byla pět let a nikoli tři roky, jako říkala Evropská komise pozměňovacím návrhu 11 navrhujeme, aby se tato směrnice týkala jenom těch členských států, které mají vnitrozemské splavné řeky, tak jako se to uvádí v článku 3. Kolegyně a kolegové, budu se těšit na výměnu návrhu. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Přeje si některý či některá poslanec či některá poslankyně vzít slovo? Nikoho nevidím. The commission wishes to take the floor. Komise si přeje slovo? Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Já jsem Dimitrios Teologitis, vedu oddělení, které se věnuje eh, otázkám, které se stahují na tuto eh, zprávu, tedy vnitrozemské plavbě. Mnohokrát děkuji paní zpravodajce za to, že takto v pěti odstavcích eh, nám předložila velmi stručný přehled toho, um, o co zde jde a e, o co se snaží nový návrh. Za to vám mnohokrát děkuji. Já se teď pokusím ve dvou větách shrnout problémy, s nimiž se potýkáme v této oblasti vnitrozemské plavby. Za prvé, žádní mladí lidé do této profese nevstupují. Takže chybí nám, řekněme, um, mladí lidé, protože zde nenalézají kariérní perspektivu. Kromě toho zde existuje strukturální, eh, strukturální nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou členů posádky. Například v Poríní eh, probíhá ze 70 eh, této dopravy. Je tedy největší poptávka, ale nabídka pochází zase z jiných částí Evropy. Takže řešením by bylo mít jeden prostor, kdy tedy vlastně každý, kdo vstoupí do této profese, by mohl působit v, ve vnitrosněmské plavbě, ať už, se stane, eh, ať už se stane eh, pouhým námořníkem či kapitánem, či vypracuje se. Takže bychom vlastně umožnili těmto lidem vypracovat se ve, ve své profesi eh, napříč celou Evropou. Já děkuji paní zpravodajce za eh, velmi mm, dobré pozměňovací návrhy, které tedy umožňují eh, usnadnění pracovní eh, mobility. Ale je zde jedna věc, kterou ještě musím zmínit. V té technické směrnici, která je zde brána jako podklad, my zde vlastně odlišujeme zóny plavby tak tady vlastně se jedná o různé podmínky vody. Máme zóny 1 až 4, které mají velmi odlišné fyzikální charakteristiky. Takže e, vlastně celá ta loď musí být nastavena jinak. Například v té zóně 4 potřebuje větší pohon než v některých kanálech, které třeba jsou velmi chráněny. Ovšem, osobnici, teda osoby, které zde, zde pracují, potřebují mít všechny stejné dovednosti, co se týče eh, plavby, co se týče navigace. Tady vlastně ty, ten soubor dovedností je nezávislý na dané zóně. Kdybychom tedy měli eh, systém, který by vycházel pouze z té zóny, Teďka to prostě mm, přirovnám k například řidiči, eh, řidiči eh, nákladních automobilů. Řekněme, že někdo se získá licenci v Nizozemsku a nemá licenci na to, aby jezdil s nákladním automobilem do Rakouska, protože neumí, protože z Nizozemska se nekvalifikoval na ježdění v Alpách. Takže vlastně tohle je takový, takový příměr, eh, který platí i pro lodě. Ty dovednosti musí být stejné pro všechny, tak aby mohli působit v celé Evropě. Ti, kteří ovšem působí pouze v omezené zóně, v omezené části, řekněme, někdo se narodí, vyroste a pracuje v eh, Canal du Midi, kde tedy vlastně nemají žádný, žádnou chuť na to, aby prostě působili někde jinde v Evropě, tam si umíme představit nějaké vnitrostátní výjimky. Pokud ale někdo chce působit v celé Evropě, musíme požadovat jednotné soubory dovedností. Takže nám dělá trošku problém ten návrh, který jako kdyby předkládá novou fragmentaci. Tohle je tedy náš největší problém s tou zprávou. Toto je tedy návrh, který má za cíl sjednotit to, co v dnešní době je fragmentovaná situace. Co se týče toho mm, období pro transponování a se spožděním v tomto transponování, my nemáme problém s tímto delším obdobím. Tady je spíš problém v tom, že odkládáme i výhody pro ty, kteří chtějí působit v této oblasti profesionálně. A ještě co se týče těch implementujících a delegovaných aktů, do toho asi nebudu zacházet. Takže, abych to shrnul, mnohokrát děkuji paní zpravodajce, která uvedla toto téma velmi dobře, eh, velmi dobře rozumí eh, problematice. Já jenom eh, bych vám položil otázku, zda si myslíte, že je dobré pokračovat nadále v té fragmentaci, kterou nyní vidíme, zda si nemyslíte, že by stálo za to mít sjednocenější systém. Děkuji za to, že jste dali příležitost komisi komentovat tento, tuto důležitou zprávu. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chcete se prosím vyjádřit, paní Beržeho? k této připomínce nebo odpovědět na otázku? Já tomu samozřejmě rozumím. Že se tedy může stát, že někdo, kdo se kvalifikoval v jedné zemi, u nějakých vysokorychlostních vlaků, tak nemůže jet jinam. Ale na druhou stranu, tady to jsou malé lodičky, takže o tom jsem hovořila v podstatě v tom kontextu. V tomto si myslím, že by to opravdu měly být vnitrostátní výjimky. Ale říkala jsem to z toho důvodu, že vím, že francouzi to potřebují. Děkuji. Tím jsme tedy uzavřeli bod 10. A vrátíme se k bodu 7, tedy kontrola uplatňování práva Unie pro jednání pozněvacích návrhů a slovo má zpravodajka paní poslankyně Hautala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Získali jsme, obdrželi jsme 63 pozněvacích návrhů, za které všem děkuji. Nyní můžeme prodiskutovat některé z nich. Chtěla jsem především říci, že návrh zprávy z letošního roku byl poměrně dobře přijat v obecné rovině, s tím, že tam jsou určité niance týkající se třeba uplatňování evropského aky v přidružených či kandidátských zemích. Většina z nás také chtěla zdůraznit, jak důležité je, abychom dostávali více informací od komise k pilotním projektům, které někdy předcházejí a někdy dokonce nahrazují plné řízení pro porušení pravidel. Zatím nemáme dostatečné informace, abychom pochopili, z jakých důvodů Evropská komise někdy pokračuje v tomto řízení a někdy ho přeruší. Jisté pozněvací návrhy se spíše týkají zprávy o subsidiaritě, kterou jsme probírali v tomto výboru, takže bych vás požádala, abyste to nezmiňovali tady. Uvědomuji si také, že ECR předložili jisté pozněvací návrhy, týkající se nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé státní zprávě v EU, které stáhnou, protože to neodpovídá jejich linii, tedy podporovat toto nařízení jako většina parlamentu. Jsem velice ráda, že tady je pan Zjev, Zvěvka, protože si myslím, že jeho pozměvací návrh týkající se goldplatingu je zajímavý. Já si nemyslím, že goldplating vždycky představuje zbytečnou administrativní zátěž, ale myslím si, že při uplatňování evropského práva je potřeba vytvořit takovou mentalitu, aby evropské vlády jasně řekly, co pochází z evropského práva a co si k tomu doplnili sami. Takže děkuji za tento pozněvací návrh. A potom váš pozněvací návrh ke 14, tedy že parlament má využít své zprávy o provádění, to je určitě užitečné a myslím, že Evropský parlament již eh, se rozhodl tímto směrem ubírat. Také očekáváme stanoviska od osmi výborů celkem. Tři už jsme dostali, pokud se nepletu. Jsou to jak legislativní výbory, tak petiční výbor, který chce pochopitelně sledovat za občany řádné provádění evropského práva. Jenom ještě k jednomu pozněvací návrhu, který jsme dostali v rámci stanoviska hospodářského výboru. Tam se apeluje na to, abychom sledovali provádění evropského práva tady v parlamentu strukturovaněji. A to průřezově, všude. To si myslím, že odpovídá myšlenkám, které nedávno zazněly z mnoha zdrojů. Že tedy bychom měli k této oblasti přistupovat strukturovaněji. Právní výbor by to měl koordinovat, ale v každém případě je potřeba, aby i jednotlivé legislativní výbory odvedly svůj kus práce. Takže poslední bod ve stanovisku hospodářského výboru se říká, že hospodářský vývoj uvá, eh, výbor uvá, je proto, aby byl vytvořen strukturovaný proces v Evropském parlamentu provádění evropského práva v členských státech, který by analyzoval neprovádění, beruc v úvahu specifika jednotlivých států a beruc v úvahu že i národní parlamenty mají provádět kontrolu tohoto provádění evropského práva v oblastech, které jim jsou příslušné. Já si nemyslím, že bychom nutně měli mít podvýbor v jednom z jiných výborů pro provádění evropského práva. To je také pozněvací návrh, který byl předložen a vím, že konference předsedů by tady také ráda sehrála svou roli. My ale bychom měli říci, že náš výbor je výborem koordinačním, s tím, že by to mohlo ale proběhnout strukturovaně a to v součinnosti s řadou dalších výborů. Doufám tedy, že se mě vám podařilo dostatečně odpovědět na vaše otázky. U většiny navrhovat, eh, pozněvacích návrhů myslím, že dospějeme ke kompromisu. Jenom co se týče pozněvacích návrhů na subsidiaritu, tak to do této zprávy, jak si upozornit, nepatří. Děkuji. Paní Kaufmann. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych se vrátit eh, stručně k, některý, k několika záležitostem. Eh, v pozměňovacích eh, návrzích jsou některé otázky, které by určitě bylo dobré zmínit. Třeba návrhy 14 a 15, eh, tam, kde se jedná o lepší přípravu eh, ex ante eh, prostřednictvím členských států a pomocí tabulek a také věc, která se tady prodiskutovávala dlouho ohledně gold platingu, že je důležité, abychom měli lepší posouzení expont v případě národních opatření, která nejsou bezprostředně z spjata s legislativou Evropské unie. Také považuji za důležité návrhy, které se zaměřují na úlohu posílení parlamentu, spolupráce s národními parlamenty, anebo to, co řekla eh, paní Hautala ohledně eh, stanovisek eh, Eh, pokud jde o zprávy o eh, ročním eh, pokroku v případě přidružených států či kandidátských zemí. A další věc, chtěla bych podpořit výslovně jednu věc v případě paní Heidi Hautala, otázka subsidiarity. Tady subsidiarita je bezpochybně velmi důležitá otázka a my o tom Eh, intenzivně diskutujeme, ale tady eh, se jedná úplně o něco jiného. Tady se jedná o provádění eh, legislativy, nejedná se o otázku subsidiarity, proto si myslím, že toto by se mělo vyjmout protože máme už zprávu o subsidiaritě pro 2015 a to je místo, kde bychom se touto záležitostí měli zabývat. Mm, těším se na kompromisní návrhy eh, z pera paní zpravodajka. děkuji, vám, děkuji za velmi plodnou spolupráci. Eh, thank you, Mr. Zvěvka. Děkuji, pan Zvěvka, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já jsem se chtěl připojit k těm, kteří děkovali paní Loutala za přípravu této zprávy a za přehled pozňovacích návrhů. Je jich hodně, ale to zase není žádné zaražující číslo. Měli jsme i výrazně horší výsledky, takže myslím, že si s tím poradíme. O to víc, jak správně řekla paní zpravodajka, řada z těchto pozněvacích návrhů eh, není adekvátní, protože prostě nepatří do této zprávy. Pro mě správný přístup v členských státech při provádění evropského práva je zcela zásadní. Platí to především v kontextu goldplatingu. Já mám pocit, že to je prostě taková, takový problém, se kterým si nedokážeme roky už poradit. A nemyslím si, že nutně naše zpráva tady v tomto způsobí nějaký zlom. Dovedu si ale představit, že když už ta práce probíhá tady, tak eh, bychom možná ještě více měli spolupracovat s Evropskou komisí nemůžeme můžeme něco hodnotit, ale třeba co se týče konkrétního dopadu na členské státy při provádění evropského práva, tak to jsou věci, které má k dispozici komise a ne Evropský parlament. Třeba, co se stane v případě směrnic? Kdy se třeba může stát, že eh, samotná směrnice obsahuje něco jednoduchého a, vnitrostátní nebo státní eh, nebo vláda členského státu se tam prostě dodá nějaké další pojistky, které to celé eh, učiní velmi složitým a následně vlastně špatným. Možná by to mělo být spíše publikováno v členských státech nebo že by třeba i jiným písmem se psalo to, co je navrhováno skutečně v evropském právním aktu a jiným písmem by se psalo to, co se tam k tomu doplnili a členské státy. Tak aby každý, kdo to čte, tak prostě přesně věděl, jakým způsobem se provádí evropské právo v členských státech. Ale to je taková myšlenka, která mě teď napadla. V každém případě mám pocit, že před námi stojí příjemná, zpráv, příjemná práce na hledání kompromisu a přípravy konečné zprávy eh, z pera paní Hautale. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Já také děkuji. Nikdo jiný se o slovo nehlásí, takže můžeme tento bod dokončit. Kolegyně a kolegové, máme časový problém. Takže vás poprosím, abychom body 12 a 9 odložili na později A nyní bychom si udělali bod 28. Což je výměna názoru k pokynům prohlášení o zájmu komisaři. Slovo má paní Pascal Durand. Pan Pascal Durand. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vám pomůžu trochu nadběhnout čas, protože co se týče toho prvního vystoupení, tak bude velice krátké. Jak sekretariát, tak výbor AFKO odvedli kus práce. V plénu navíc bylo přijato usnesení. A následně tedy se mi zdá, že v Evropském parlamentu máme víceméně koncensuální, nebo můžeme mít víceméně koncensuální postoj k tomuto. Já se nebudu vracet k problémům, se kterými jsme se setkali, když jsme poprvé řešili, jakou roli má tento výbor hrát při zkoumání prohlášení o zájmech komisařů. Ta diskuse proběhla. Řekli jsme, že potřeba se eh, obrátit na AFKO. AFKO proběhlo v AVKu proběhla práce a teď jsme se víceméně dohodli. A teď nám tedy jde jenom o to, abychom nějakým způsobem sjednotili a, postoje a, výboru, tedy k těm běžným prohlášením o zájmech komisařů, které třeba často vede k tomu, že komisař se musí vzdát nějaké oblasti. A potom už máme pouze to osobní prohlášení komisařů a tam v tom textu to všechno máte, které vlastně vede k tomu, že třeba daný komisař by mohl být výborným komisařem, ale vzhledem ke své minulosti není nejlepší pro danou konkrétní oblast. Šlo nám hlavně o to, abychom anticipovali u konkrétních míst možné střety zájmů a, a aby to neprobíhalo tak, že bychom potom v podstatě jenom spochybňovali práci daného komisaře a schopnost daného komisaře pracovat v této pozici. Já myslím, že je to potřeba anticipovat. Ze začátku jsem říkala a mnozí mi to vyčítali, že nejsme žádný tribunál, že tady nejsme, abychom někoho soudili. Jsme tady, proto, abychom zjistili, jestli existuje či neexistuje, neexistuje riziko střetu zájmu u daného konkrétního komisaře na daném konkrétním místě. Odvedli jsme svou práci, budu pochopitelně k dispozici, pokud někteří kolegové či některé kolegyně budou mít ještě k tomuto nějaké otázky. Jenom jsem chtěl všechny ubezpečit, že to opravdu, alespoň co mě se týče, není žádná uh, práce uh, tribunálu či dokonce státního zástupce ani směrem k Evropské komisi, ani k nikomu jinému. Na tom jsem chtěl opravdu trvat. Děkuji, pan Kavada. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Já jsem chtěl potvrdit to, co říkal pan Durand a jenom jsem chtěl připomenout, že jsme se zaměřili na dvě překážky během posledního volebního období. Členské státy nominují A já jsem k tomu chtěl ještě říct dvě věci. Za prvé, jak se bude hodnotit, že to prohlášení o zájmech je opravdu poctivé. Jak to můžeme ověřit? Dokonce ve dvou případech se stalo, že se lidi dostali do nepříjemné situace v tom, že tedy dva různí komisaři byli nominováni na dvě různá místa. A tady jsem chtěl znova podpořit to, co říkal pan Duhan, tedy že nejsme žádný soud. Nemůžeme hodnotit, do jaké míry tato prohlášení o zájmech jsou vypracovávána poctivě. Pokud dojde ke střetu zájmu, tak pochopitelně je to velmi kritizováno. Viděli jsme to třeba v roce 2014 při nom- nominaci jednoho konkrétního komisaře, který byl kritizován v eh, členských státech. Já myslím, že tady potřeba, abychom si trochu napravili reputaci. Děkuji, paní Regna, prosím. Dankeschön. Děkuji vám. Nebudu hovořit dlouho. Já si myslím, eh, pan Duran a pan eh, Kavada to vysvětlili velmi dobře. Eh, co se týče pokynů prohlášení o zájmech komisařů, já si myslím, že to je velmi obecné a je to dobrý rámec pro naší práci, abychom se podle toho eh, během naší práce mohli řídit. Ehm, samozřejmě my eh, se nejsme žádným eh, tribunálem, ale ten pohled, který máme, není jenom věc, která by se týkala chyb v legislativě. Tady je potřeba, abychom měli nějaký širší pohled. A ta formulace, která tady eh, byla stanovena, to je určitě dobrá a v každém případě eh, můžu panu Durandovi eh, poblahopřát a souhlasit s ním. Thank you very much. Děkuji. Zdá se, že nikdo jiný se nehlásí. Děkuji. Takže v tom případě můžeme ukončit projednávání bodu 28 a vrátíme se k bodům 13 a 15, tedy aktiv přenesené pravomoci a prováděcí opatření. A slovo dostává paní Kaufmann jako zpravodajka. Eh, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit eh, stručně. Z naší strany, ze strany kolegů a kolegyň nemáme žádné eh, námitky, takže všechno je v pořádku. A to je vše. Yes, I think that Mrs. Kaufman should serve as an... Paní Kaufman by měla jít příkladem pro všechny nadcházející řečníky. Děkuji. Další body jsou v uzavřeném formátu, takže pokud nemáte právo být na a části jednání za uzavřenými dveřmi, to vás poprosím, abyste opustili